Bien, euh, mesdames, messieurs, chers collègues. Dámy a pánové, milí kolegové, tento parlament eh, zdá se, že sem chodí všichni, eh, ovšem jen ne vedoucím se v Afganistánu, ale navzory tomu zahájíme naši schůzi jeden bod, který se týká EUPOLu, vedoucí mise. I hned, jak se mu podaří překonat bezpečnostní bariéru, tak dorazí mezi nás, ale dobře víte, že to není nic jednoduchého. Proto bych rád eh, něco řekla na úvod eh, k situaci mise v EUPOLu po jejím stažení v roce 2014. Dnes, a to je samozřejmě se budeme pouze na okraji zabývat tématem ISAF, NATO a tak dále, protože to v podstatě nepatří do naší oblasti působnosti, i když to může mít samozřejmě dopady na to, jakým způsobem bude EU postupovat dále v Afghánistánu. My se tedy soustředíme na misi EUPOL. Dobře víte, že v říjnu tam bude mise, bude to premiéra, protože do posud jsme nedostali povolení k návštěvě Afghánistánu a to bylo poněkud absurdní právě v kontextu toho velkého množství cest národních poslanců do Afghánistánu. Ale doufáme, že se nám to v říjnu podaří tam odcestovat. Takže prosím o úvodní slova. Děkuji za slovo. Já vám nejprve poskytnu všeobecný přehled, samozřejmě také s ohledem na vaši návštěvu ve Afganistánu, kde eh, budete eh, velmi vítáni. Myslím si obecně vzato, pokud bychom měli hodnotit naši misi v Afganistánu, je důležité poznamenat, že tu jsou dva typy misí, nebo dokonce ještě více typů. Za prvé politická mise, podobně jako v Kosovu, kde jsme tedy významnou součástí eh, mezinárodního společenství, možná nejdynamičtějším prvkem. A druhý případ, jako v Afganistánu, kdy máme poměrně malé zastoupení vedle mnohem větší různých mezinárodních jednotek, jako například eh, NATO nebo eh, Spojených států a Spojených národů. To tedy znamená, že Eh, ve srovnání s, tou, s tímto masivním eh, mezinárodním zastoupením představujeme poměrně malou misi. A také v rámci afgánské policie a jejím propojení eh, s se soudnictví máme takové specifické postavení. Pokud se podíváte na afgánskou národní policii ANP, na její hierarchii, tak zjistíte, že tu hlavní širokou základnu eh, trénuje NATO a je tam i určitá složka vedená eh, USA a potom eh, ta střední vrstva, o tu se stará německý projekt a nizozemský projekt a my eh, trénujeme tu, tu nejvyšší složku, to znamená, že radíme ministerstvu nebo ministerstvům společně eh, s Američany a takto bychom mohli zhruba popsat eh, naši práci. Vedoucí mise vám to může popsat ještě podrobněji, pokud jde o eh, to naše základní zaměření do budoucna, tak v minulosti se konala celá řada významných konferencí, především v Bonu na konci roku 2011 a potom byly konference ještě v Chicagu, v Istanbulu a v Tokiu a mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, se na těchto konferencích zavázali, že zůstanou v Afganistánu i po roce 2014, tak aby napomohly té transformaci a e, přechodu. Hmm, to znamená, že jsme se domluvili na pokračující přítomnosti v Afganistánu. Jak už jsem řekl, my představujeme pouze malou část mezinárodního společenství v, v Kábulu a po roce 2014 se budeme soustředit na bezpečnostní aspekty. Máme zastoupení i eh, tedy v Kábulu a v Kábulu do značné míry závisíme na té bezpečnostní infrastruktuře, kterou vytvořilo NATO. V tuto chvíli je tomu tedy tak, vzhledem k bezpečnostní situaci, že Eh, je to v některých částech eh, země dobré, například Mazáre a Šarif, a v jiných eh, částech Afganistánu to dobré není. A nezbývá než vyčkat, trvat na politických závazcích, které jsme přijali a vyčkat, jaké dopady to bude mít, až se přiblíží konec našeho mandátu. Členské státy nás požádali to znamená eh, komise, komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, abychom zůstali po roce 2014 a jde o to, abychom měli mm, pro Afganistán komplexní a fungující koncept, systém. Nicméně ještě jednou zdůrazňuji, že všechno samozřejmě záleží na bezpečnostní infrastruktuře, eh, která bude v té době k dispozici. Kromě toho budeme provádět operační analýzu. Chceme eh, zhodnotit to, do jaké míry ta mise fungovala. Eh, samozřejmě, že do, roku, do konce roku 2014 máme před sebou ještě velký kus práce. Snažíme se, co možná, abychom co možná nejvíce eh, práce předali právě do tohoto data do konce roku 2014. Například nyní žádáme členské státy, nebo ptáme se členských států, jestli jsou eh, spokojeni s tím, že by veškeré, veškerý trénink, eh, který provádějí, eh, převedli na Afgánce již do konce tohoto roku. To znamená, že během příštího roku bychom mohli přiblíži, přihlížet, jak Afgánci ty tréninky realizují a monitorovat to a radit jim, tak aby eh, Afgánci mohli ten trénink provádět sami. Kromě toho musíme reagovat na celou řadu přání, která eh, Afgánci eh, formulovali, především nový ministr vnitra, který byl před měsícem v Bruselu. A právě tento ministr vnitra nás požádal, abychom vytvořili strukturu na boj proti korupci. Afganistán je eh, druhá nej, nejskorumpovanější země na světě po eh, Somálsku. A proto je to velmi závažný problém a je to priorita. My máme mandát zajištění na rok a půl, to znamená, že nejsme schopni vytvořit novou strukturu a myslím si, že eh, možný, možný je mainstreaming protikorupčních aktivit do jiných aktivit, které již fungují. Já si myslím, že pokud byste boj proti korupci centralizovali, tak by nastala situace eh, jako v Kosovu. kde tady nakonec ten, kdo měl bojovat proti korupci, byl sám poslán do vězení. To znamená, že žádáme členské státy, aby eh, nám udělili souhlas eh, s tím, že proti korupci budeme bojovat tím, že eh, ty aktivity v rámci boje proti korupci budou v rámci mainstreamingu vtěleny do jiných oblastí. To je tedy všechno z mé strany. Já doufám, že eh, vedoucí mise vám eh, poskytne přesnější přehled o tom, co se tady v Afganistánu děje, co tam přesně děláme. Myslím si, že jsme zaznamenali významný pokrok a eh, v naší snaze se snažíme především o to, aby se, abychom ty Afgánce hodili do vody, aby se naučili sami fungovat. My tady máme řídící výbor, který byl v rámci mise založen a sekre- jeho sekretariát e, sbírá e, materiál, e, příspěvky všech e, aktérů mezinárodního společenství a předsedá mu již ministr vnitra. Nicméně Zároveň eh, to chceme, chceme ten sekretariát eh, znárodnit, to, tak, aby byl čistě afgánský. To znamená, že to je taková třetí eh, část naší práce, kde žádáme souhlas členských států na zbývající rok a půl. To je všechno, co jsem chtěl říci. Vidím, že vedoucí policejní mise v e EU v Afganistánu již pomalu přichází. To znamená, že podstatě můžeme eh, mu dát slovo. Děkuji, budeme hovořit nejdříve o všeobecné struktuře. Hovořilo se tady o hodnocení té mise. Myslím si, že v rámci COPSu proběhly debaty o tomto tématu a také o tom, zda je smysluplné tuto misi udržet v této formě, tedy ve formě speciální policejní mise, či zde by bylo lepší z toho udělat nějakou komplexnější misi pro budování institucí, která by mohla zahrnovat jiná ministerstva. Tady samozřejmě nechci odtajňovat tajemství kopsu, ale eh, ptám se, jakým směrem jdou vaše úvahy, to by mě zajímalo. A další věc. Afgánci si pravděpodobně přejí více boje proti korupce. Vy jste tady hovořil o tématu Kosovo a ukázala jste na ty potíže. V Kosomu máme misi, která má výkonný mandát. Tak tomu v Afghánistánu pravděpodobně nikdy nebude. A proto mám pochybuji o tom, že by Evropská mise se mohla věnovat otázkám korupce ve svrchované zemi, aniž by neměla Eh, aniž by měla exekutivní výkonný mandát. To by bylo mírně řečeno velmi, velmi komplikované. A není Kristof Licek, místo předseda. Děkuji, pane předsedu, děkuji, pane velvyslanče. I já chci jet do Afganistánu. To znamená, že eh, jsem s velkým zájmem vyslechl váš popis situace. V tuto chvíli ta situace vypadá tak, že v, rámci OSN eh, experti, generálové diskutují o tom, co by Spojené státy tedy měly udělat s jednotkami, eh, které v tuto chvíli v Afganistánu jsou. A jsou v zásadě dvě možnosti, pokud vím, tedy pokud vím z médií. Eh, a diskutujeme, budeme o tom diskutovat příští týden s americkými kolegy ve Washingtonu. Možnosti jsou takové. Za prvé, po roce 2014 by některé, někteří američtí vojáci mohli v Afganistánu ještě zůstat, tak aby poskytovali trénink a zajišťovali bezpečnost. Druhá možnost, jestli jsem to správně pochopil, spočívá v tom, že e, Spojené státy stáhnou z Afganistánu veškeré vojáky, všechny jednotky. A já se ptám, jestli jsme na tyto dva scénáře připraveni a jak to vidíte po roce 2014 e, na pozadí těchto dvou naznačených scénářů. Um, well, Mr. Chairman, on your first question... Mm, pane předsedo, pokud jde o tu první otázku, já mám poměrně problém na ní odpovědět. Hlavní otázka, kterou eh, by si členské státy měly položit, je ta, jak eh, brzy by vůbec měly mm, převzít nějaké závazky, pokud jde o misi v Afganistánu protože jsou tu některé členské státy, které jsou poměrně skeptické, pokud jde o vývoj bezpečnostní situace v Afghánistánu. To znamená, že by to chtěli učinit co možná nejpozději. A naopak jiné členské státy chtějí, abychom eh, již velmi konkrétně plánovali všechny kroky hned po roce 2014. Všechno to bude součástí strategického, strategické revize a diskuze a já v tuto chvíli nejsem schopen odhadnout výsledek. Máme samozřejmě mnoho možností, to znamená vytváření institucí, poradenství, trénink a tak dále. Není eh, tu zatím žádná jasná linie, ale kromě eh, rozšiřování těch úkolů a Eh, rozdělení těch úkolů na několik aktérů, eh, především na komisi, která je v Afganistánu hodně zastoupena, eh, tak jsou tu i další úkoly. Pokud jde o korupci, tak máte pravdu, že to není exekutivní záležitost. My tady hovoříme o poradenství, o vytváření struktury, o e, poradenství, tréninku a ne o tom, že bychom tady měli e, přebírat exekutivní stránku a exekutivní úkoly v rámci boje proti korupci. A jak už jsem řekl, chceme tedy Eh, se spolehat především na mainstreaming eh, boje proti korupci. Nechceme eh, tedy vytvářet zvláštní složky, které by se boji proti korupci věnovaly. Pokud jde o ty dvě, dva scénáře, které jste právě naznačil, tak pro nás je to tak, že nejdůležitější otázka pro nás je, jak bezpečné bude prostředí. To je důležité především v provinciích, kde bezprostředně budeme záviset na těch tréninkových jednotkách NATO, eh, pokud je na to bude i nadále udržovat a v Kábulu. Tam budou bezpečnost zajišťovat sami Afgánci. Nicméně nepočítám se situací, kdybychom záviseli čistě na Afgáncích hmm včetně těch eh, jednotek eh, veřejné obrany před rokem. Eh, jejíž příslušníkem byl i současný ministr vnitra. Bezpečné prostředí to je podmínka nutná, naší, dal, nutná podmínka naší další přítomnosti v provinciích i v Kábulu. Já si myslím, že to je z mé strany v tuto chvíli všechno. Děkuji. Merci. Děkuji vám, pane vedoucí mise, eh, vítejte mezi námi. Hovořili jsme o obecném rámci mise a o budoucnosti této mise. Také jsme připomněli, že pokud všechno půjde dobře, tak vás navštívíme v říjnu s parlamentní delegací. Bude to poprvé, co Evropský parlament má právo do eh, Afganistanu poslat misi. E, budeme rádi, že se dozvíme více přímo na místě o vaší práci. Nyní vám předávám slovo. Thank you very much. Eh. Děkuji, pane předsedo. Velice se omluvám za pozdní příchod. Byla tu celá řada bezpečnostních eh, otázek eh, v Afganistánu a vidím, že tady je také celá řada bezpečnostních opatření, což mě samozřejmě také těší. Mise EUPOL v Afganistanu je velice specifická, protože se jedná o to, abychom pomohli rozvíjet eh, sektor eh, spravedlnosti a policie. Provádíme mentorování, eh, hovoříme s, ministry vnitra, s ministrem vnitra, jeho náměstkem a dalšími specialisty v této oblasti pracujeme skutečně ve velice plném prostředí. Jsou tam Eh, mezinárodní instituce, organizace, které eh, hodně pomáhají tamnímu rozvoji, což samozřejmě mm, působí určité koordinační eh, potíže, ale když se zaměříme konkrétně na všechny ty osoby a instituce v Afghánistánu, které tam jsou, tak eh, jsou, mají omezené pole a znalosti v určitých eh, oblastech. Eh, mají vojenskou kapacitu, zabývají se rozvojem vojenským, ale také je zapotřebí, abychom se zabývali policejním vývojem. Máme velice specializovanou misu, misi, zabýváme se metodikou rozvoje, metologie, abychom mohli podporovat proměnu policie z paravojky na skutečnou policii. Také se zabýváme eh, částečně otázkou eh, spravedlnosti, eh, například spoluprací státních zástupců s policií a také určitými aspekty, které se týkají soudů. Eh, je to eh, velice specifické prostředí co do bezpečnosti. Velice mě těší, že navštívíte Afghánistán eh, v letošním roce. Bezpečnost samozřejmě je specifická, je také no, rozmanitá. Na severní, v severní části Afghánistánu, neboli v severozápadní spíše části Afghánistánu, podle vojenského hodnocení bezpečnostní situace je tak dobrá, že se tam dá už provádět tedy eh, civilní eh, rozvoj, rozvoj civilní oblasti, lze spolupracovat s policií a eh, bojovat proti kriminalitě. V jižní a východní části Afganistánu je obrázek zcela odlišný. Na jihu stále jsou vedeny vojenské operace víceméně každodenně. Je to všední chleba. Od roku 2007 eh, od roku 2013 jsme tedy v Afghánistánu. Cílem, zásadním cílem je přechod od policie ovládané vojensky do civilní policie. A Včera ráno jsem měl to potěšení sejít se s členskými státy EU eh, a to kvůli šestiměsíční zprávě, kterou zde přednášíme. Těší nás, že je zde vývoj v Afghánistánu, že se vyvíjí i policie v Afghánistánu. Také si musíme uvědomit, že to bude vyžadovat ještě dlouhý čas, než naplníme naše cíle. Vidíme také různé, eh, různou rychlost rozvoje v různých oblastech. Co se týče uniformované policie, protože také spolupracujeme s uniformovanou policií, která se zabývá bojem proti kriminalitě, proti eh, vnitřním spouram a zbouřením, eh, tak bych rád řekl, že civilní, že zde vidíme, že používají civilní metodiku a také se snažíme posilovat jejich eh, schopnost civilního řízení policie. Prozatím ale dosáhli té základní úrovně nutné pro civilní policii. A ta, ta úroveň je skutečně slušná na tamní oblast. Kapacita provádět vyšetřování, vyšetřování je velice mm, rozmanitá. My se zabýváme rozvíjením těchto kapacit, vést vyšetřování. Máme 157 tisíc e, policistů v Afganistánu, afgánských, ale několik tisíc z nich jsou vyšetřovatelé, jsou schopni vést vyšetřování a proto je zapotřebí e, zvyšovat jejich kapacitu, aby mohli provádět vyšetřování kriminality. Co se týče státních zástupců, my se snažíme podporovat eh, státní zástupce eh, v jejich spolupráci s policií, aby měli profesionálnější přístup. To je oblast, eh, ve které skutečně spatřujeme rozvoj a vždy se nás ptají, jak přesně uvidíme Eh, vývoj v tom, když se pracuje u soudu. A my, my říkáme, že eh, je že je to jasně patrné, protože státní zástupci nyní mnohem profesionálněji vedou eh, řízení u, soud, řízení u soudu a postupují profesionálněji. V současné době tam je zhruba tisíc policistů, policistek, ale ty nedělají skutečnou policejní práci, ne, nejsou to, nepracují tedy v operativní části. Důležité je, aby se afgánská policie stala civilní policií a proto je důležité, aby tam byly i policistky, které budou vykonávat určité eh, druhy práce, například eh, komunitní práci, eh, v Afghánistánu. Jsme v podstatě potěšeni tím, co vidíme. Ten vývoj zde je třeba, že je velice pomalý. V některých oblastech postupuje lépe tento vývoj, v jiných eh, oblastech eh, nevidíme žádný pokrok, například boj proti korupci, tam eh, víceméně žádný pokrok nespatřujeme. Naše stanovisko je takové, že na konci 2014 máme dokončit naši činnost, ale stále ještě je zapotřebí vykonat mnohé, například vyškolit manažery, vyškolit řídící složky, abychom za, eh, zakotvili také princip udržitelnosti policejní práce a řízení policie. Myslím, že teď už jsem vytvořil dostatečný prostor pro dotazy a předám eh, zpátky vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát. Já bych se chtěl zmínit eh, o, dvě, o dvou věcech, je to spíš na pana Habera. Ehm, tato mise eh, často se setkávala s problémy eh, s tím, aby naplnila všechny ty, eh, všechna ta místa. Eh, podle vás toto bylo mm, patřičným způsobem eh, obsazeno, nebo co se týče jednotlivých národností či jednotlivých čísel, jste byli spokojeni? A druhá otázka se vztahuje vašeho vztahu s NATEM Afghánistán je často prezentován společně s Kosovem jako příklady problémů, strukturálních a politických závažných problémů, které jsou v koordinaci spolupráce mezi NATO a Evropskou unii a na druhé straně jsou považovány i za prostředí, ve kterém se pragmaticky dochází eh, k, eh, k technickým dohodám právě v rámci těch velkých problémů. Jaký je váš názor, co se týče generálního štábu na to a této další spolupráce? Můžete nám to trochu osvětlit? Ještě další kolegové, paní Luzing, si přeji promluvit. Já vielen Dank. Děkuji. Mám otázku k EUPOLu. Řekli jste, že mise skončí v roce 2014. Já ještě chvíličku počkám, říká, paní, říká řečnice. EUPOL v roce 2014 skončí, vy jste o tom hovořil. A já bych se chtěla zeptat, je možné, že ta mise bude prodloužena, budete moci pracovat i po roce 2014, anebo ta mise definitivně skončí v roce 2014. A ještě otázka k oblasti bezpečnosti. Já nevím, kteří se dvou referentů by na ně mohli lépe odpovědět. My se tady dozvídáme různé zprávy, existují různé analýzy. Některé vychází z chodu, že to číslo těch eh, incidentů, které se týkají bezpečnosti, eh, se snížilo. Jiné zprávy říkají naopak, že takovéto incidenty narůstají. Eh, například úřad Anganist, NGO Safety v Anganistánu říkají, že tam byl velký nárůst takovýchto případů. A já se ptám, jak vy odhadujete bezpečnostní situaci v zemi a Pravděpodobně také jde o to, jaké incidenty se vůbec dostanou do té statistiky, co se tam zahrne a co ne. Například pokud dojde k incidentům mezi afgánským obyvatelstvem a afgánskými bezpečnostními silami, zda takovéto případy se dostanou do těch statistik či ne. Jak podle vás ta situace vypadá? Snížil se počet těch incidentů anebo skutečně opět narostl? Když se podíváme na ta dramaticky soupající čísla obětí v afgánské armádě a policii, neukazuje to tedy pouze, že tady došlo k jakémusi transferu těch obětí na životech, že to již tedy nepadají západní vojáci, ale jsou to místní, kteří e, ztratí životy. Děkuji. Ještě někdo z kolegů chce se na něco zeptat? Ne, prosím, tak máte slovo. Já začnu eh, účastníky mise. Je to specializovaná mise, eh, zabývá se specializovaným eh, vzděláváním, školením manažerů, lidí v řídících funkcích, víceméně ze 100 máme mezinárodních zaměstnanců, 200 místních, jsou to z těch eh, mezinárodních, tak to jsou buď expertní lidská práva, nebo to jsou, ehm, nebo to jsou vysocí důstojníci policie, anebo jsou z oblasti spravedlnosti. My tedy zabezpečujeme specializovaný rozvoj a e, školení, manažerské e, školení. Byli byste překvapeni, e, jak, byste, mm, jak, jak snadné je rekrutovat lidi v Afgan- do Afganistánu, třeba, že tam je veliký bezpečnostní problém. Nicméně máme dost kvalifikovaných specialistů, takže mne skutečně těší, že máme vysoké Eh, důstojníky z policie, máme také státní zástupce, máme experty na lidská práva, eh, kteří mohou pokrýt všechny potřeby, které v Afghánistánu máme. Koordinace už jsem se zmínil, že tam pracuje hodně různých aktérů v Afghánistánu. Je tam mm, hodně možností různých bilaterálních podpor. Máme Eh, způsob eh, rozvoje naší spolupráce. Eh, s policií máme národní koordinační orgán a spolupracujeme s policií tamní. Tomuto výboru předsedá jejich vlastní mm, ministr vnitra a pak má další orgán, kterému předsedá někdo z mise. Vždy. Toto funguje, tato spolupráce funguje dobře, eh, zejména koordinace mezinárodní eh, spolupráce je složitá, ale máme na to mechanismus. Tento mechanismus se stále zlepšuje a nakonec myslím, že dosáhneme dobré spolupráce i celé této mise. A co se NATO týče, eh, v NATO je celá řada různých orgánů, ať už je to eh, ISF, vedení ISF, nebo to je vedení jejich eh, školicích ehm, orgánů, spolupracují v koordinačních řídicích orgánech s námi. Hlavní spolupracujeme tedy a máme také rámec, eh, ve kterém jsme víceméně v každodenním eh, kontaktu kvůli koordinaci. Skutečně se snažíme o to, abychom nezdvojovali naši práci, abychom skutečně měli koordinovanou činnost. Rozsah mise. To je velmi politická otázka. Také mne těší, eh, že členské státy chtějí eh, nadále eh, spolupracovat v Afghánistánu. Eh, je to také technická otázka toho, jak, zda to má být tedy součástí mise společné bezpečnostní obrané politiky, anebo zda to má být vedeno spíše s pomocí delegace EU. Ehm, vše je zapotřebí ještě prodiskutovat a to musí prodiskutovat členové bezpečnostního výboru. Bezpečnostní situace, to je věc, kterou skutečně blízce sledujeme. Máme tu určité pokyny pro členské eh, státy. Pracujeme ve skutečně hostilním prostředí a proto eh, musíme dbát o maximální bezpečnost. To je také jednou z mých hlavních priorit. Když eh, naši zaměstnanci někam jdou, tak je zapotřebí mít eh, taková bezpečnostní opatření, aby se bezpečně mohli vrátit eh, večer zpátky. Bezpečnostní situace v současné době se nemění, každodenně hodnotíme, jak vypadá situace, společně ji hodnotíme s ISAFem a také využíváme Eh, informačních služeb eh, nebo zpravodajských služeb eh, afgánského státu. Bezpečnostní incidenty se množí. Víceméně jsme na stejné úrovni jako před určitou za poslední dobu se situace moc nezměnila, ale teď to vypadá, že se ten nárůst eh, bezpečnostních institutů zvyšuje. Občanská společnost je totiž mnohem více exponovaná eh, bezpečnostním eh, incidentům než dříve. Afgánci jsou plně zodpovědní za bezpečnost a vojáci jsou nyní již zpět v kasárnách a policie převzala jejich místo. V posledních eh, měsících eh, přišli o 300 lidí, 300 policistů v Afghánistánu. Incidenty také se přestávají nebo se méně zaměřují na vojenské cíle, ale spíše na policisty Policisté jsou zodpovědní za boje proti zbouřencům v Afghánistánu a nyní ztrácejí spoustu důstojníků právě při tomto boji. A to je tedy jedna věc. Ehm, musíme mm, také říci, že okolnosti umožňují zautočit na policisty na checkpointech nebo na jiných místech, kde jsou policisté zranitelní. Policisté jsou skutečně extrémně exponovaní a každodenně ztrácejí nové lidi, další lidi. Z naší perspektivy, civilní, mezinárodní perspektivy naší mise, také z pozice nevládních organizací, můžeme říci, že eh, tam bude mnohem složitější život v budoucnosti protože je mnohem těžší eh, se zaměřit na eh, vojsko nebo si vzít za cíl vojenské síly, bude to složité i cílit na policii. Snažíme se umožnit nicméně co možná nejvyšší úroveň bezpečnosti v zemi. To si myslím, že jsou veškeré odpovědi. Pokud mohu ještě odpovědět na tu vaši první otázku, pane předsedo, samozřejmě, že je tu rozdíl mezi těmi 400 členy autorizované mise z mezinárodní strany a 350, které eh, máme. Ale to je eh, zcela eh, běžné při našem náborovém procesu protože dochází k určitému plánování, plánování náboru, nebo někdo odchází, dochází k, tom, k takovému přítoku a otoku z rodinných důvodů například. My jsme ohlásili, že budeme potřebovat kandidáty. Členské státy mohou vybrat ze, z, z oblasti policie a Eh, soudů své kandidáty. My je mm, pak musíme tedy eh, nabrat, musíme vyškolit a pak ještě trvá, než jsou tedy uvedeni do té práce. Takže těch 350 je opravdu optimálních. V Afganistánu eh, Nicméně můžeme říci, že to je výjimečná nebo velice dobrá situace, protože tam opravdu nám nechybí vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Jsou vysoce motivovaní a je to e, pro ně pravděpodobně jedna z velkých výzev e, pro společnou bezpečnostní a obranou politiku. Chtějí tam být, chtějí vidět, jak e, to funguje, chtějí přitom pracovat, takže naštěstí zaměstnanci a počet pracovníků nejsou naším problémem. Děkuji, pan Papicola. Quite true, but it's no translation, I believe, so chorvatské tlumočení, to znamená, že Merci. Děkuji vám. My nemáme chorvatské tlumočení? A to jsem měl zajistit já. Eh, děkuji vám. Máte další přízevky k tomuto tématu? Možná ještě jedna věc, eh, která s tímto kontextem souvisí. Co se týče Eh, poznatků a zpravodajství. Tato mise, která bude takto exponována na prostř- v prostředí, které je plné nebezpečí, jakým způsobem získáváte poznatky? Určitě máte svůj vlastní způsob, eh, protože jste v afgánském prostředí, takže vám to umožňuje získávat určité poznatky. Bruselské struktury vám poskytují hodnocení ze strany členských států, eh, nebo získáváte své poznatky jinot, protože jste skutečně přímo na místě a je, je dobré vědět, eh, co se tam děje. <clears throat> Jak už jsem řekl, bezpečí je jedna z našich největších priorit je zapotřebí získávat správné informace a poznatky a také je analyzovat. Skutečně mne těší, jak je toto prováděno v Afganistánu. Máme eh, bezpečnostní oddělení, eh, pracujeme společně každodenně s delegací EU, také máme Eh, oddělení eh, společných analýz a jsme integrováni do činnosti ISF a NATO, takže máme ke všem jejich spravodajským poznatkům. My samozřejmě také poskytneme svou poznatků z naší strany. A také vedeme každodenní komunikaci s Bruselem a bezpečnostním organem zde v Bruselu. Takže v kostce velice mě těší, jak toto všechno funguje co se týče spravodajských eh, informací. My jsme hlavními hráči, kteří mají přístup eh, k policii. Máme také každodenní kontakt eh, s afgánskou spravodajskou službou. Oni mají dvě oddělení. Nejdříve ta první je policejní a mm, ta se zabývá bezpečností a také jsme zahali spolupráci eh, s orgánem pro národní bezpečnosti, eh, bezpečnost v Afganistánu. Můžeme říci tedy, mm, že takto získáváme informace, bíráme eh, je, analyzujeme a sdílíme a že toto funguje. Děkuji. Ještě někdo další? Děkuji vám, pánové, za vaše příspěvky. Budeme nadále v kontaktu, protože budeme připravovat onu misi, která se má odehrát na konci října, pokud eh, nám budou, pokud budou příhodné podmínky. Sedeme se v Kábulu a mm, chceme také navštívit eh, nějaká místa v různých provinciích, v těch kladnějších, eh, v klidnějších oblastech. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste mezi nás přišli, při naše pozvání a za vaše příspěvky. A budeme mít eh, krátkou pauzičku. Očekáváme příchod eh, španělského ministra. Bien. C'est au titre. Bien, mesdames et messieurs. Dámy a pánové, vážení kolegové, je nám velikým potěšením, že mezi nás eh, společně s výborem pro zahraniční věci, panem předsedou eh, eh, Pasku, zavítal také pan Mornes Eulate, španělský ministr obrany. Vítejte, pane ministře, děkujeme vám za vaši návštěvu. V rámci přípravy eh, prosincového samitu, který se bude zabývat právě obranou, jsme pozvali některé evropské ministry obrany do parlamentu. Vaši kolegové, například francouzský kolega, eh, italský váš kolega, eh, mezi nás již zavítali. Eh, po eh, létě mezi nás zavítá váš belgický a nizozemský kolega. Jsme velice rádi, že jste přijel naše pozvání. Já jsem na to chtěl upozornit, protože my eh, zveme mnoho ministrů a jejich odpovědi, nebo spíše neodpovědi, jasně ukazují úroveň jakou úroveň eh, zájmu věnují eh, evropskému aspekty, aspektu obrany. Vidíme tedy, že vy tuto, eh, tuto myšlenku berete velice vážně. Není žádným tajemstvím, že Evropský parlament a jeho valná většina má velice ambiciozní postoj ohledně evropské politiky obrany. Každoročně produkujeme zprávu, která může být tak trochu avantgardní oproti e, vůli některých členských států, a to ohledně spolupráce, e, v budování kapacit, e, operativních aspektech bezpečnostní politiky a také v, co se týče realizace Lisabonské smlouvy. Minimálně bychom si přáli, aby eh, prosincová rada eh, nám eh, přinesla realizaci ustanovení vyplývajících z Lisabonské smlouvy v oblasti evropské obrany. Je tu celá řada různých nástrojů, které již máme k dispozici a my jako poslanci se domníváme, že nejsou možná využívány tak, jak by mohly být. Kromě jiného víme, a jsme si toho vědomi, že tu jsou rozpočtové potíže, ve kterých se odsla valná většina členských států. Eh, členské státy eh, těžko budou navyšovat eh, rozpočet na obranu, protože spíše se snižuje rozpočet v členských státech kvůli rozpočtovým omezením. Toto je patrné zejména ve vašem státě, a já bych, nebo my bychom velice rádi věděli, jak vaše ministerstvo hledí na tento vývoj e, související se silnými rozpočtovými omezeními a také jak e, teoreticky, e, jak m, mm, mám například Bílou knihu na francouzské národní e, úrovni a jakým způsobem tedy teoreticky mm, se post postupuje eh, v těchto otázkách obrany za eh, současných rozpočtových omezení. Již eh, deset let se zabýváme tedy bezpečnostní politikou. Došlo k určitý, určitému váhání ze strany členských států a nyní bychom mohli potvrdit tedy ambici. Já bych chtěl připomenout že ano, je zde určitá, určitý skeptický pohled na Evropskou unii, na evropské politiky. Když se zeptáme, na, když se zeptáme veřejnosti v jakémkoliv členském státě, v jakých oblastech by si občané přáli, aby Evropská unie hrála větší úlohu, tak je to diplomacie, zahraniční politika, bezpečnost a obrana. To jsou vždy odpovědi, se kterými se velice často setkáváme, jsou těmi nejvyššími prioritami občanů. My jsme, a vy ještě víc než my, jsme eh, v této oblasti zodpovědnými politiky a eh, v této oblasti naší zodpovědnosti to pro nás znamená eh, další ambice. Chcete něco dodat? Já bych chtěl přivítat pana ministra a těším se na to, co nám řekne. A nepochybně budu mít nějaké dotazy. Muchas gracias, señores presidente y vicepresidente. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo a vážený pane místopředsedo výboru AFET a podvýboru pro bezpečnost a obranu. Dámy a pánové, já bych chtěl velice poděkovat za úvodní slova. Byl to velmi jasný jazyk, byla to symbolická slova pro to, co se děje v Evropě v současné době a v jednotlivých členských státech EU v souvislosti s globálním vývojem. Nejdříve bych vám chtěl sdělit, že se cítím velice poctěn tím, že se mohu účastnit této schůze, tohoto výboru v Evropském parlamentu. Je to poprvé, kdy, máš možn- kdy mám možnost a čest před vámi promluvit. A myslím si, že já jsem ten, kdo musí poděkovat vám za to pozvání. Toto je důležitá příležitost, jak vysvětlit postoj Španělska v oblasti, která se týká nás všech, a to je bezpečnost a obrana. A to bezpečnost a obrana v tak důležitém rámci, jako je rámec evropský. Před námi je ještě mnoho práce práci na mnoha úkolech jsme v podstatě ještě ani nezahájili, pan předseda to zmiňoval. Ale začal bych jistým optimismem. Myslím si skutečně, že Evropská unie navzdory těm kritickým momentům a navzdory té obtížné realitě, kterou nyní máme, je úspěchem, když člověk přijde poprvé zde do této budovy a vidí, jak velkolepé to vše je, již sama ta infrastruktura, jakožto hmotná reprezentace, na tom se to velice dobře projevuje. A já také doufám, že ta síla a moc, která je takto zde etablovaná, či vidím, že tato síla moc se jaksi nepokrývá veškeré oblasti, například právě tu oblast bezpečnosti a obrany. Navzdory tomu musíme být odhodlaní a usilovně pracovat s přesvědčeným, že se zde jedná o úkol, který již nesmíme dále oddalovat, tak jak jsme tomu činili až příliš často v minulosti, a to nejenom v Evropě. Nejenom na evropské úrovni, ale také v našich jednotlivých eh, národních státech. Jsem přesvědčen o tom, že Evropská Bezpečnostní obraná politika musí být jasně zakotvená do evropské politiky. Já se tomuto věmatu věnuji dlouhou dobu a jsem skutečně přesvědčen o tom, že právě tento parlament se musí konkrétně zapojit do této práce a musí požadovat, aby bezpečnostní a obraná politika hrála čím dál tím důležitější úlohu, tak, aby se s ní jednoho dne stala samostatná politika a měla odpovídající odstrašující účinek ve smětě, který se tak radikálně mění a tak rychle mění. A tady vznikají hrozby, před, eh, s jakými bychom před pěti či deseti lety ještě vůbec nepočítali. Co se ty... Nemusím vám tady vykládat to, jak Evropa vznikla. Evropa je bezprostředně spojena se skončením jednoho z nejhorších konfliktů lidstva, totiž s koncem druhé světové války a na to bychom neměli nikdy nezapomínat. To je původ Evropské unie. Odtud pochází. A Evropské společenství uhlí a pocely bylo založeno po strašlivé válce. A naším úkolem je, abychom se z tohoto poučili. Nesmíme se vystavit bezpečí, aby se něco takového ještě jednou opakovalo. Musíme eh, být eh, vedoucí celosvětově v úloze bezpečnosti a obrany. Nikdo jiný na světě nic tak strašlivého nezažil proto nemá tak ambiciozní plány. Veškeré tyto faktory jsou důležité a měly by být předpokladem pro to, aby Evropa v této oblasti udávala tón a připravovala se na budoucnost. Evropské obrané společenství je slabé. V podstatě se nachází v embryonálním stádiu. Dříve, než jsem byl ministrem, byl jsem čtyři roky státním tajemníkem minister, na ministerstvu obrany ve Španělsku a viděl jsem, že opravdu v této oblasti nedochází k téměř žádnému pokroku. To je to pro mě důvod k obavám a ty obavy jsou o to silnější, když pozorujeme, že na straně našich partnerů a spojenců během celých těch let se odehrávaly jiné scénáře, či vznikaly jiné scénáře a že oni nesází pouze na transatlantickou alianci. Takže tady skutečně neseme velkou odpovědnost a musíme jednat. Během posledního roku a půl jsem se účastnil různých zasedání evropských ministrů obrany. Často jsme hovořili o společné evropské bezpečnostní a obrané politice a tam se hovořilo o celé řadě věcí, například o důležitém pokroku, pan předseda o tom hovořil, ty battle groups, když byly tehdy um, zavedeny, to je ta koncepce, kdy evropské, veškeré evropské národy, jak si se spojí. Rovněž byla dořešena otázka financování, ale zároveň jsem zažil i negativní aspekty, například neschopnost navýšit rozpočty v oblasti evropské obrany. Někdy se jedná o částky, to je téměř nepředstavitelné. Ale současně je pravda, že většina zemí opravdu má velké problémy v oblasti rozpočtové. Vše toto mne nevede k pesimismu, ale já jsem se stal skutečným realistou, když jde o to hledět na problémy, posuzovat problémy, se kterými se potýká Evropské obrané společenství. Já si myslím, že Evropa je něco velmi pozitivního. Evropa se v posledních letech velmi silně zapojovala do mezinárodních misí. A já si myslím, že právě v této oblasti Evropa dostala své odpovědnosti. Například tady je mise Atalanta. Pomocí této mise jsme zjistili vůbec, čeho jsme schopni, co dokážeme uskutečnit. V Somálsku, v Mali, tam máme výcvikové mise, tam se nám podařilo jasně identifikovat to, co je problematické a veškeré tyto pozitivní zkušenosti, které tady jistě jsou, eh, mě naplní důvěrou, že Evropské udané společenství by mohlo být zajímavou koncepcí, tak abychom skutečně jednoho dne měli společnou evropskou obranu a byli tak schopni čelit extrémně komplexním situacím, které se budou týkat nás z všech a čelit tím konkrétním způsobem. Co se týče Atalanty, to samozřejmě všichni známe, znáte, se nám skutečně podařilo dosáhnout velmi významných úspěchů. proti vývoji, který ohrožoval bezpečnost ve světě a tím mám samozřejmě na mysli piráctví. V poslední době již nedošlo vůbec k žádnému unosu lodi ale přesto jsme se nedostatečně zabývali příčinami tohoto piráctví. Tato část ještě zůstává, není zpracována, je třeba se jí věnovat. A podařilo se nám zabránit těm únosům a útokům, ale nepodařilo se nám řešit ten problém, tu skutečnou příčinu toho problému. Na to jsem chtěl poukázat protože pokud chceme bojovat eh, s důsledky, které ovlivňují bezpečnost, tak se musíme zabývat těmi příčinami toho vývoje, proč k němu vůbec dochází. V Somálsku eh, je tady úvaha, že se Atalanta sloučí s e OTM Somália a to si myslím, že je dobrý přístup, abychom měli společnou koncepci pro operaci, která byla dříve rozdělena do tří částí. Španělsko se v tom silně angažuje. Je velmi zapojeno do těchto misí. A myslím si, že všichni Evropané mohou být velmi hrdí na to, že se nám podařilo takto úspěšně zvládnout tuto operaci. Evropská bezpeč... obraná politika je vlastně součástí zahraniční politiky a tak, aby toto vše fungovalo, tak právě potřebujeme společnou zahraniční politiku. Potřebujeme společné cíle. Já jsem v neustálém kontaktu právě i s ministry zahraničí a přirozeně i s prezidenty regionů, se kterými už se spolupracujeme. Nemůžeme mít bezpečnostní politiku a odpovědející strategie, dokud nebudeme mít jasnou společnou evropskou politiku která se bude týkat všech těchto záležitostí. Co potřebujeme pro to, abychom dokázali zrealizovat skutečnou společnou politiku? Potřebujeme vedoucí roli, vedoucí pozice. Vzpomínám si, že když jsem byl státním tajemníkem na ministerstvu obrany, tak tehdy bylo velmi obtížné sloučit v Evropě jisté věci. Například se to týkalo spolupráce policejních orgánů a také orgánů činných v trestním řízení. A proč? E, protože tehdy e, tady bylo úsilí si zachovat v této věci svrchovanost a to bylo přirozeně překážkou. Mně je zcela jasné, že každá země má své vlastní bezpečnostní problémy, ale přesto Je zde jedno celé jasné poselství, které já bych tady rád zprostředkoval jako španělský ministr. Nejlepší cesta k tomu, abychom měli společnou bezpečnost, je to, když každý stát zajistí svou vlastní bezpečnost. Není možné, aby se jeden stát spolehal na to, že za něj problémy vyřeší jiný stát. Toto je příspěvek ke společné bezpečnosti. Pokud to takto nebude fungovat, tak ten řetězec eh, vždy ztroskotá na tom nejslabším článku a celé se to zhroutí. Každý jednotlivý článek musí přispět ke společné bezpečnosti. Toto je téma, které má dvě stránky a má to jistá specifika. Mohli bychom tady hovořit o dvojí krizi bez obrany v Evropě. Jednak, které máme ty obrovské ekonomické potíže, které brání v tomu, abychom tady společně rozvíjeli evropská témata. A dále eh, téměř veškeré země omezily své rozpočty. Ve Španělsku procházíme opravdu závažnou krizí, která bohužel vedla k tomu, že byly právě v oblasti obrany seškrtány velké částky. Myslím si, že e, přístup k obraně musí mít také strategické dimenze. Je třeba, aby tam byla strategická perspektiva a z této perspektivy je třeba hledět na budoucnost. Nesmíme uvažovat pouze krátkodobě. A myslím si, že Evropská rada v prosinci by měla vyslat zcela jasné signály. Je třeba, abychom byli angažovaní v této věci a měli plány na několik let dopředu. Je třeba rovněž požadovat od členských zemí, aby brali obranou politiku vážně a poskytnili jí odpovídající finanční prostředky. Z tohoto důvodu je pooling and sharing jistě eh, koncepce, která je hospodářsky důležitá, ale abychom ji mohli realizovat, tak musíme mít odvahu Eh, určité náklady, prostě výdaje prostředků učinit, protože ty prostředky někde jsou velmi důležité. Takže není možné pouze seškrtávat peníze, někde je skutečně třeba prostředky uvolnit. Pokud budeme, eh, pokud tady není dostatek rozpočtových prostředků, tak ta situace samozřejmě je obtížná. Ale my potřebujeme i jistou velkorysost ze strany Evropské unie. Je třeba, abychom jisté věci budovali společně a ty potom budeme moci rovněž společně využívat pro společné účely. Z globálního hlediska Není Evropa izolovaným prostorem. Evropa je momentálně velmi nestabilním prostorem, zejména eurozóna. A my všichni v podstatě velmi dobře víme, že právě v případě rychle rostoucích ekonomik již čelíme obrovským ekonomickým mocnostem. Něco takového bychom si bývali před několika lety vůbec nemysleli, ale tak to k tomu došlo a vznikají tam také interní nestability a ty mohou být exportovány. Proto musíme být odvážní, zejména se ohledem na současnou realitu. Já tím nemám na mysli pouze Španělsko. Ve Španělsku jde také o velmi důležité aspekty. Nyní jsme vyvinuli společnou strategii a snažíme se myslet na budoucí scénáře, tak jak by se mohly realisticky odehrát. Dokonce i opozice toto velkou většinou podpořila a shodujeme se na tom, že momentálně potřebujeme restrukturalizaci a rovněž detailní analýzu toho, co se vlastně děje. To se týká tedy španělské armády, španělských obraných, sil, dále e, dohody, kterou máme s EU, ale je třeba zohlednit i veškerá rizika a hrozby, které by na nás mohly dopadat ještě silněji. Z tohoto pohledu potřebujeme nové ozbrojené síly, úplně nový přístup k armádě a to není jednoduché. A musí to být samozřejmě pevně zachotveno v evropském kontextu a okolí. Existují různé zájmy. To je podle jednotlivých zemí. Evropa také má různé kapacity podle jednotlivých zemí, ale máme tady také obraný průmysl a obraný průmysl představuje obrovský ekonomický potenciál. Tam vznikají, jsou tam pracovní místa. A proto je třeba překonat ekonomické problémy. Samozřejmě obtížné tyto otázky řešit, ale potřebujeme vůli jednat. Potřebujeme skutečně nějaké vedení, převzít vedení a e, věci realizovat. Musíme jít, být dobrým příkladem, musíme být integrativní a altruističtí a ne e, smíme se chovat opačným způsobem, protože to vede k vzájemné nedůvěře a vede to k tomu, že mocnější země se prosazují na úkor těch zemí, které nejsou tak silné. V této souvislosti rovněž potřebujeme takové vedení a takové to vedoucí úkoly či funkce samozřejmě má Evropa i v podobě Evropského parlamentu a Evropské komise. Na prosincovém summitu budou potřeba dokumenty, které třeba sestavit. A tam nejde pouze o možnosti, ale jde tam o reálné možnosti, o věci, které jsou možné, které by se mohly odehrát. Pokud to bude vše příliš nerealistické, tak to nebude mít téměř žádný užitek. V tomto smyslu pracují rovněž odpovědní komisaři a týká se to rovněž národní suverenity. Ale je třeba, abychom se pohli, abychom se pohli společně a to na základě zásad, o kterých jsem právě hovořil. A tomuto se komisaři věnují. Potřebujeme restrukturalizaci a přepracování evropské bezpečnostní strategie. Nesmíme si nechat ujít tuto šanci, tu velkou šanci, kterou budeme mít na prosincovém summitu. Jak jsem již uvedl, je to velká příležitost. Je třeba reformulovat naše strategie, přepracovat. Potřebujeme potom dokument, na, kterým se, na kterém se shodnou všichni, který všichni podpoří a nebude to možné, pokud eh, se té záležitosti nebudeme věnovat společně. Jakým způsobem si můžeme obstarat ty prostředky, které potřebujeme? Toto je velmi důležité a souvisí to s národní suverenitou a samozřejmě i s rozpočty. Já jsem požadoval, možná vám to bude připadat poněkud nepřiměřené. Požadoval jsem, aby obraná politika, aby se k obrazné politice přistupovalo i z aspektu výzkumu a vývoje. Potřebujeme výzkum a vývoj, jinak ztratíme důležitý zdroj financí. A toto je důležité pro operativní obranu a také pro konkurenceschopnost obraného průmyslu, protože i zde se vytváří pracovní místa. A z tohoto pohledu toto rovněž přispívá k evropské svrchovanosti v otázkách obrany, protože v opačném případě budeme závislí na jiných zemích a všichni dobře víte, které země mám na mysli. Evropský obranný průmysl, já bych rád eh, to krát se tady rozvedl, má historický cíl, to souvisí s národními kapacitami, to je na snadě. Já jsem pracoval v jednom podniku evropského obraného průmyslu, bylo to ve Spojeném království, Francii, Francii Itálii a Německu. Eh, jedná se o systém zbraní, který má důležité technologické aspekty. Je to evropský systém a já jsem zjistil, jaké potíže existují, když jde o to realizovat strategie v jednotlivých eh, sídlech podniků. Je to velmi obtížná cesta, ale myslím si, že se touto cestou vydat musíme. Já nevidím jinou možnost, jak bychom mohli jiným způsobem rozvíjet evropský obraný průmysl. Tedy společné kapacity, společná potřeba, to je potřeba zohlednit. A to nezávisle na důvěře, kterou je rovněž třeba rozvíjet. Potřebujeme důvěru mezi jednotlivými zeměmi. V oblasti obrany musíme být schopni být na sobě závislí v Evropské unii. Neboť tak, nebo pouze tak je možné se vzdát části suverenity. Tam musí být ta skutečnost toho, že potřebujeme své evropské partnery a že můžeme od ostatních zemích očekávat jisté věci. Že tedy po... není možné, že aby docházelo k situaci, že něco potřebujeme od jiné evropské země a ona nám to opře. Ta celá věc by měla fungovat přesně opačně. Evropský obranný průmysl vytváří předanou hodnotu 10 eur Eh, za každé jedno investovanou euro. To je důležitý prvek, který je třeba zohlednit. A obranný průmysl je rovněž důležitou součástí španělského národního hospodářství. A má to dvojí váhu. Jednak je to důležité pro obranu, ale pak je to důležité pro ekonomiku jako takovou. A každá dohoda, která by nějak porušovala tyto dvě zásady, ve Španělsku, ale i v jiných zemích, je komplikovaná a jde vlastně proti evropské obrané kapacitě. Na veškerých fórech vždy, když jsem byl někam pozván, tak jsem říkal, a chtěl bych to zapakovat i zde, rovněž to říkám i v bilaterálním dialogu se svými kolegy, Vždy jsem uváděl toto. Doufám, že si budeme čím dál tím více vědomi skutečnosti, že musíme převzít vedoucí úlohu a že my musíme jít příkladem. Rovněž musíme podpořit kapacity malých a velcí z toho budou profitovat, což je ovšem obtížné v takto komplikované hospodářské situaci, ale to je poselství, které jsem chtěl i zde nadnést. Velkodušnost byla moje chyba, to je z filmu. Plně s vámi souhlasím. I, bueno. Velkodušnost Ano, a ještě zpět k prosinci. O co půjde? Půjde o mnohé. Ve hře je mnohé. Potřebujeme na tomto samatu dosáhnout pokroku. Pokud nedosáhneme pokroku, tak ztratíme celou řadu let. Myslím si, že obrana se celosvětově vlastně opírá o Spojené státy, co se týče jednak kapacit a jednak konkurenceschopnosti, ale i tam existují jisté potíže. Spojené státy respektive klienti si nejdříve zajistili dodávky ve své vlastní zemi a proto je důležité, aby Evropská unie eh, se účastnila hospodářské soutěže i mimo své území, abychom byli konkurenceschopní i na globální úrovni. Ale to musíme zajistit nejdříve interně. Proto tady říkám, potřebujeme vedoucí úlohu. To je důležité v oblasti obrané politiky, v oblasti kapacit i v oblasti schopnosti vysílat vojska a um, sestavovat společné vojenské jednotky. To je důležité proto, abychom skutečně mohli mít funkční obranou, obraný průmysl. Děkujeme vám, pane ministře, za tuto eh, velice fakty nabitou prezentaci, na prezentaci nabitou vašimi konkrétními zkušenostmi i zkušenostmi vašich kolegů. Já mám ještě dotaz, já se omlouvám, že jsem nezmínil. Uh, vy už jste pracoval v sekretariátu pro obranu ve Španělsku v 90. letech. A chtěl jsem se vás zeptat na ten vývoj od té doby do dneška, ale vy už jste na to odpověděl. Ehm, sice poněkud pesimisticky, ale také realisticky, takže to nebylo úplně mm, povzbudivé. Je to opravdu velice pomalý pokrok ale je důležité podívat se na to z určité perspektivy, podívat se na evropskou obranou politiku, podívat se na eh, to, že tu máme další politiky, nemůžeme tedy mít příliš velké požadavky. Je pravda, že jsem velice ocenil také vaši poznámku o tom poolingu a sharingu, což je velice hezká koncepce, ale neznamená nic, pokud to neobalíme eh, skutky. Na to potřebujeme nutné kapacity. Současná tendence spočívá spíše ve ztrátě kapacit, než abychom je nějak sdíleli a posilovali. Potřebujeme k tomu tedy schůdný eh, projekt eh, a proto potřebujeme mít specialisty, kteří dobře znají terén, znají, eh, oč jde. Závazky Španělska ve multilaterální spolupráci již se účastní Španělsko, to je takzvaná skupina Výmar Plus, eh, z Itálie, Špan... Eh, tedy Itálie, Španělsko, Polsko, eh, Německo. To jsou země, které společně realizují činnosti, jsou jakýmisi piloty nebo takovými průkopníky. Je něco, co byste nám rád řekl o této politice, mm, nějaké poznatky, zkušenosti? To je tedy moje otázka. Vím, že je tu celá řada dotazů. Pan Tanok se ještě připojil. Pane ministře, máme čas do 17.10, 17.15, eh, jak jste říkal, takže pokud nebude možné položit dotazy, já bych chtěl požádat kolegy, aby kladli velice stručné dotazy, aby bylo tedy možné na ně odpovídat.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 Máme potíže s kompatibilitou dopravních prostředků, eh, s, s, s velením, s komunikací a tak dále. Pane ministře, mám na vás otázku. Jak se můžeme poučit z krize v Mali? Jak chápete vliv Kataru? Protože to hraje nejdůležitější roli této souvislosti. My jsme v zahraničním výboru hovořili o situaci v Egyptě a nebo o zkušenostech z Tunisu, když jsme tam eh, doprovázeli vysokou představitelku. Při zavedení Task Force byla řeč o Evropské investiční bance, o eh, jejich prostředcích, o pomoci ze strany Evropské unie. Eh, je to, byla to akce, která byla doprovázena eh, přítomností médií. Nicméně, když jsme přijeli na letiště, tak jsme zjistili, že eh, ministr zahraničí a premiér Kataru přijeli s, s malými kufry peněz. Byli bychom rádi a bylo by to velmi zajímavé, eh, kdybyste eh, se k tomu vyjádřil pro práci našeho výboru. Jak tedy hodnotíte eh, situaci v této zemi? Jaký je váš Pašku. Děkuji vám, pane místo předsedo Pašku. Děkuji. Chtěl bych se vás zeptat na věc, která souvisí se vztahem mezi EU a NATO. Spojené státy jsou stiženy tím, že musí snížit o 100 miliard dolarů e, svůj rozpočet. V následujících letech ty peníze budou reorientovány do Asie. Bude významnější vztah mezi EU a NATO z těchto důvodů? A co můžeme udělat v EU, aby to bylo relevantní i pro naše obrané nástroje na to? Vy jste také hovořil o tom, že ministři a lidé, kteří se účast, budou účastnit eh, zasedání rady v prosinci, eh, usilují o života schopné věci. Života schopné pro vás je rovno přijatelné, anebo života schopné je podle vás to, co lze realizovat protože eh, já eh, jsem byl velice rád, že vidím, že Španělsko se zabývá to, tím strategickým přeskumem, což prakticky je, je věc z roku 2008, byrokratický přeskum z roku 2003. A myslím si, že mezi tím, mezi rokem 2008 a nyní, nížkem, že se hledat, co stalo, víc než mezi rokem 2003 a 2008, takže je zapotřebí se tímto zabývat. Si, monsieur Lizek, premier... Pan Lizek, první místo předseda podvýboru. Děkuji bardzo. Děkuji. V podstatě jsem chtěl navázat na to, na co se ptal pan Paško. I já jsem chtěl vznést otázku, která se týkala vztahu Evropské unie a NATO. Možná, že i ve Španělsku to představuje téma e, diskuze. E, jak si představujete tento vztah ne bezprostřední, budu, v bezprostřední budoucnosti, ale za deset let? Jaká je vaše vize e, pro tento vztah do budoucna? A ještě jedna maličkost, která je také důležitá. Do jaké míry je to důležité a relevantní pro vaši vládu, pro, vaši minister, pro vaše ministerstvo? Eh, ptám se na kybernetickou bezpečnost, protože víme, že tyto eh, kybernetické útoky jsou stále častější, stále bolestivější. Takový případ jsme zažili i v Evropské unii. Konkrétně eh, byl proveden útok na Estonsko a proto bych se vás rád zeptal, do jaké míry to hraje roli pro Španělsko jak je to podle vás důležité z hlediska bezpečnostní strategie EU. Merci, monsieur Tanok. Pan Tanok, prosím. Děkuji, pane předsedo. A vítejte, pane ministře. Já sedím tady a, já e, nechci e, vás zaskočit stejně, jako jsem zaskočil vašeho kolegu, pokud jde o Gibraltar, když byl tady v parlamentu v loni. Vy jste zmínil Eh, Atalantu a já jsem sepisoval za Evropský parlament zprávu o africké Iberském poloostrovu. Já vím, že je to v podstatě velký e, úspěch, pokud jde o boj proti pirátům. E, dokonce e, se nám dostalo díků jako výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu za to, že jsme k tomu přispěli. Pokud navážu na to, co říkali pánové Pasku a Lisek, tak bych se rád zeptal na duplikaci s NATEM, protože my tady děláme z části podobnou práci, to znamená, znamená, že bych se rá, vás rád zeptal, jak hodnotíte to riziko duplicity práce NATO a společné bezpečnostní a obrané politiky Evropy. A kromě toho bych se ráda, rád zeptal, jak vaše vláda hodnotí nedávné nepokoje v Turecku, protože já jsem eh, eh, společně eh, s panem Paskou Kem eh, místo předseda smíšeného výboru s NATem, takže by mě to také zajímalo. Já vím, že eh, politika Spojených států se přesouvá směrem z Evropy směrem do eh, Asie. To znamená, že tady vzniká určitý bezpečnostní deficit na evropském kontinentu. Pooling and sharing nestačí jak jste správně řekl, musíte mít něco, co byste spojovali. Já bych se vás rád rád zeptal na priority, na ty eh, společné eh, akce, ať už eh, je to ten Ermit nebo tankování ve vzduchu a tak dále. Rád bych se vás zeptal, kde tedy můžeme zintenzivnit naše, intenz, naše investice kde to bude nejefektivnější. A nyní k Sýrii. Jak hodnotíte to zbrojní embargo? Eh, jeho obnovení nebo neobnovení. Vidíte tady nějaké riziko ze strany Ruska a Iránu které by mohly poskytnout zbraně. Vidíte v těch eh, rebelí, rebelech něco velmi riskantního. A konečně poslední věc. Španělsko sehrálo za husterockou roli v západní Sahaře eh, v rovníkové Gvineje. Je to bývalá eh, koloniální velmoc, proto bych se vás rád zeptal, jakou zvláštní zkušenost a expertízu může Španělsko přinést, tak aby napomohlo Francii v její misi Mali věnovali. Děkuji. je vraiment vous demander... Kolegové, chci vás požádat, abyste se ve svých eh, eh, příspěvcích skutečně časově omezili, protože těch potazů dotazuje celá řada a pan minister nebude mít čas odpovědět. Paní Kopa, naše zpravodajka letošní ve výroční zprávě o politice eh, bezpečnosti a obrany. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám také, pane ministře, za vaši vizi, na váš pohled na Evropskou bezpečnostní a obranou strategii. Víme, že Španělsko hraje velice dynamickou úlohu na úrovni evropské bezpečnosti a obrany. A je velice zajímavé od vás slyšet, jak hledíte na nadcházející zasedání Evropské rady jako na velkou příležitost diskutovat a znovu předložit na program otázku obrany. Problém spočívá v tom, že mnozí z nás jsou skutečně velmi pesimističtí ohledně mm, myšlenek, které přinesou členské státy na toto zasedání. Je to určitá tendence na radě, aby ambice byly nízké a zabývat se technickými záležitostmi pouze, nikoli skutečnými zásadními otázkami, které třeba prodiskutovat. Takže jaký je váš polec? Jste spíše pesimista, nebo si myslíte, že ještě je příležitost překonat ty rozdíly a dosáhnout konkrétní výsledku? Za druhé, pro mnoho z nás by bylo důležité nediskutovat o obraně ad hoc jednou za pět či osm let, ale každé dva roky mít jakýsi přeskum evropských strategií. Eh, vzal byste toto v úvahu? Předpokládáte to? Protože eh, já jsem přesvědčena, že se jedná o diskuzi, eh, kterou potřebujeme. Potřebujeme mít nějakou cestovní mapu, potřebujeme mít kritéria. Musíme ukázat veřejnosti, že to není jen věc, na kterou si čas od času vzpomeneme, ale že je to jedna z našich priorit, klíčových priorit. I v době ekonomické krize toto musí být zásadní. Mám dvě velice stručné otázky. Pooling a sharing. Co se týče zástupců členských států, ti říkají, že pooling je v pořádku, o tom se diskutovat, ale sharing nikoliv. Sharing to je sdílení, to je otázka důvěry a důvěra tu není mezi členskými státy a k tomu bych ráda slyšela váš komentář. Poslední bod. Restrukturalizace e, obraného průmyslu. Pocházím ze země, která je stižena ekonomickou krizí, tedy Řecka. Eh, vím, jak je obtížné restrukturalizovat nebo se pokusit restrukturalizaci průmysl zejména malé a střední podniky, protože dochází ke snižování počtu pracovních míst. Jak se tedy vypořádáváte s touto velice zásadní otázkou, tak, mm, protože přináší také ekonomické potíže? jako v mnoha jiných zemích na jihu. Děkuji. Já už nebudu apelovat na stručnost, ale budu vám brát slovo, kolegové, abychom měli vůbec odpovědi pana ministra. Pan Milan Mon. Gracias, presidente, gracias, ministro, eh, por su comparecencia de Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za to, že jste se dostavil mezi nás. Zcela stručně, pane ministře, mohl byste nám říci, jaký názor máte na aktuální stav transatlantických vztahů? Víme, že tady prožíváme velice eh, ožehavé okamžiky, které se týkají těch odhalení programu PRISM a dopadu toho, jaké to mělo na veřejnosti. Týkalo se to také těch špionážních aktivit. A dnes dopoledne tady v Evropském parlamentu, pokud se nemýlím, byla vytvořen vyšetřovací výbor, který spadá pod výbor LIBE. Vztahy s USA jsou velmi důležité pro země Evropské unie také v oblasti obrany a zejména v oblasti obrany. Mnoho stát států je členem NATO. A nyní tedy zahajujeme vyjednávání dohody o volném obchodu s USA. Je to historický moment. Zdá se, že zájem USA se obrací směrem k Pacifiku a proto ta dohoda o volném obchodu je velice důležitá. Hovoří se tady o sekundární úloze EU ve světě, že podlaháme USA. Evropské země mají s USA dlouhodobé vztahy, solidní vztahy, které by neměly být nějakým způsobem zasníděním tím skandálem špionáže na velvyslanectvích a skandálem, který se týká programu PRISM. Takže já bych ráda věděla, jak, co si o tom myslíte. Děkuji, paní Kopa, zmínila tu souvislost mezi hospodářskou krizí v Evropě. I Irsko je velmi silně zasaženo krizí a já bych tady ráda citovala. V roce 2010 tehdejší státní tajemník pro obranu Konstantino Mandes schrnul eh, za, zakázky ve Španělsku takto. Vytvořili jsme systémy, které se nepoužívají pro konfliktní situace, které neexistují a které neexistují a to s penězi, které jsme tenkrát neměli a ani mít nebudeme. Jak eh, hledíte na toto vyjádření, jak si to vysvětlujete? V dubnu 2013 Transnational Institute zveřejnili studii, která se týká korupce, výdaje na obranu a krizi v EU a z toho to vypadá, že mezi lety 28 2028 navýšené výdaje na obranu ve Španělsku zásadním způsobem přispěly k zvýšení španělského dluhu. E, souhlasíte s tímto názorem? vám za stručnost, paní e, Luzin Paněněz señor presidente. Eh, tenía Děkuji, pane předsedo. Já bych býval rád vystoupil déle, ale vím, že nemáme čas, takže by, protože jinak by nám nemohl pan ministr odpovědět na dotazy. Děkuji mnohokrát, pane ministře, že jste dnes mezi námi. Děkuji vám za váš příspěvek a musím říct, že s vámi stoprocentně souhlasím. Myslím si, že situace ve Španělsku je důležitá. A myslím si, že jste ji popsal velice dobře, a zejména ten projekt, o kterém jste hovořil. Ano, vše se to musí odehrát tak, aby tam existoval evropský rozměr. právě v oblasti konzolidace zahraniční politiky a evropské obrané politiky. To je jediné, co by Evropská unie mohla zachránit. Je to, abychom skutečně vše dělali společně, aby se nikdo nestavil do opozice. A i v parlamentu zjišťujeme, že v zásadě e, je proti pouze malá menšina. My si tedy přejeme, takovou to hodnotu, přidanou hodnotu EU, ale máme tam menšinu, která si toto nepřeje. A to též platí pro členské země. Některé jsou proti, ale těch je malé množství, takže tím já bych své vystoupení ukončil. Děkuji. Já vím, že jste mluvil trochu déle, pane Janě, my v podstatě víme, že to je Eh, věc, která se týká národních věcí, takže vy určitě, eh, takže pane, mm, my se určitě rozumí tomu, co jste chtěla říci. Děkuji, mohu říct, že s vámi souhlasím ohledně těch komentářů týkající se bezpečnosti a eh, obrany a toho, že je zapotřebí je prosazovat, abychom byli efektivnější Myslím, že na tom se shodneme všichni, ale mám pro vás jednu otázku. Máte nějakou konkrétnější sadu návrhů? Tak, abychom mohli postoupit dál a dosáhli skutečné společné harmonizované zahraniční politiky, která bude pomáhat bezpečnosti obraně? To je velice klasická otázka, já vím, ale doufám, že dostanu odpověď. Merci, merci. Děkuji, kolegové. Pane ministře, máte ani ne 20 minut, abyste odpověděl na tuto záplavu dotazů. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na veškeré otázky, které mi byly položeny. Rád bych zde vysvětlil jednu záležitost. Já nejsem pesimista. Již nejsem nejmladší a viděl jsem, jak se vyvíjel pokrok v oblasti Evropské unie. Pracoval jsem v oblasti bezpečnosti, v oblasti technologií a vědy. A vždycky nahlížím na tyto záležitosti z evropské perspektivy. Já jsem viděl, jak Evropa dělala pokroky, vždy to bylo s obtížemi, ano, protože e, tady máme tu obrovskou neočekávanou finanční ekonomickou krizi, která zasáhla důležité struktury a zejména dopadla na tu vizi, kterou jsme měli, vizi Evropy. Protože Evropa byla dříve vždy úspěchem. Tato krize je tedy závažná, zasáhla i Evropskou unii. Pohled není. Ale i nyní bychom by měli mít ambiciozní obě cíle, ale abychom je, jich mohli realizovat, potřebujeme vyvinout skutečně obrovské úsilí. Ale nesmíme dopustit, aby ty velké cíle, které máme, jak si najednou byly odsunuty stranou. Potřebujeme vyvinout větší úsilí, než vyvíjíme dosud, abychom našich cílů dosáhli. Zejména v tom současném kontextu, ve kterém se nacházíme. Krize dopadla na ekonomiku a tím dopadla i na bezpečnost. A my se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnat. Náš privilegovaný partner Spojené státy rovněž prochází ekonomickými problémy a má geopolitické priority, které již nejsou pouze, potrhy pouze, eh, transatlantská eh, aliance. Je tady skutečně eh, ten pohyb směrem k, do indopacifické oblasti, v oblasti tedy Indie Tichomoří. My vidíme, že 70 kapacit NATO byl příspěvek USA a takto tomu již v budoucnosti ale nebude. Takže se nám tady objevila jakási propast, kterou musíme překlenout pomocí inteligentního a realistického přístupu. Nesmíme mít pesimisty. Prostě to bude skutečnost, ve které budeme žít a se kterou se musíme vypořádat. To jsem chtěl podotknout, když jsem hovořil o těch, na těch našich cílech, o té potřebě pokročit vpřed a pokročit vpět, protože i sám svět se vyvíjí rychle. Svět se nevyvíjí rytmem, jakým se vyvíjí Evropská unie. Svět se vyvíjí svým vlastním e, rytmem a my to musíme akceptovat. V opačném případě ztratíme ten impuls, který je nutný proto, abychom zajistili bezpečnost a obranu evropských občanů. A to je naším úkolem. Takže tak to vypadá má vize, má realistická vize. Pan Salafranka. Odpovím mu nyní, již tam hovořil o tom optimismu, realismu, o té nuanci. Eh, jaký je tedy můj postoj, to jsem již specifikoval a nyní chci říct, že naprosto souhlasím s tím, co jste řekl, pane Salafranco. USA fungují jinak. Já si Oni mají své ministerstvo obrany, naše struktury vypadají jinak. Proč mají méně vojáků než my? A to zásadním způsobem méně vojáků. Protože oni se organizují jako jedna armáda, jedna společná armáda a my to nemáme, jsme od toho velice daleko. Co bychom tedy mohli společně učinit pro to, abychom pokročili? Musíme se semknout a navíc si musíme uvědomit, že američané investují mnohem více peněz do zařízení a vybavení, do technologií. Tam je to asi 70 či 60 a u nás je to asi 35 Takže my máme mnoho mužů, vojáků, ale málo zařízení a technologií. A tady bychom ten vztah měli změnit. To je tedy otázka zdrojů, které investujeme do obrany. Co se týče Mali, Myslím si, že v Mali tady bych podotkl dvě věci. Na prvním místě jsme v Mali zareagovali na potřebu. Tady byla žádost ze strany vlády, malijské vlády a prozba. Oni procházeli tou nejhorší situací, kterou můžou vláda vůbec projít. Došlo tam k fyzickému víme, jak situace vypadala a potom francouzská armáda zasáhla. Pak e, přispěla eh, i Španělsko a další země Evropské unie. Výsledek operace v Mali byl mimořádný. Hned z několika pohledů. Vzděláváme malijskou armádu a rovněž je třeba zajistit svrchovanost země a také znovu spojení politické, geografické Malijské republiky. Ta situace je tam velice komplikovaná, je to velice ožehavé, máme tam Sahel, země Magrebu, které jsou nedaleko. A nyní Katar. Já jsem měl schůzku s novým katarským králem, který což je nový, tedy mladý král. Má vynikající vzdělání, mu 33 let. A my jsme hovořili o těchto záležitostech, o politice v Egyptu, v Iránu a v Sýrii a rovněž v Turecku. V Sýrii, co se týče v Sýrii, je poselství z Katarstvu, Kataru následující. Oni se ptají velice často, proč dosud nedošlo k přijetí rozhodnutí, které by se týkalo situaci v Sý- situace v Sýrii. Sýrie se pak vás bude ptát, co jste udělali, když jste nás potřebovali. To je pozice katarského emíra ohledně Sýrie. Katar tedy obhajuje to, co je podle něj politickým kompromisem. Katar nemá ani špatné vztahy s Iránem například. Ovšem, určitým způsobem v podstatě proti ním bojují právě v Sýrii, takže to je velice rozporuplná, je to velice komplexní oblast. A Katar podporuje tu nejtvrdší část eh, syrské opozice. A nezdá se mi, že oni tu tento svůj postoj opustí. Eh, ono to má také propojení na Turecko, je tam jistá souvislost. Turecko rovněž podporuje opozici v Sýrii. pak podporovali Mursiho vládu v Egyptu a nesouhlasí s tím, co se děje v Egyptě. To je třeba rovněž zohlednit. Katar eh, má ovšem ohromné ekonomické zdroje. A to vede k tomu, že jisté politické postoje jsou pak schůdné či ne. Tímto způsobem Katar zaujímá jakýsi interní postoj, eh, soustředí se na rozvoj své země, který je skutečně významný. Katar, který já jsem měl možnost poznat, byl Katarem důležitým ne z politického hlediska, ale z ekonomického hlediska, z hlediska infrastruktur, přístupu k univerz- na univerzity, z tohoto pohledu Katar je skutečně země, která investuje do své budoucnosti a to konkrétním způsobem. Ovšem Katar někdy opravdu zastává šokující politické postoje, alespoň z našeho pohledu, tak jak to vidíme my, Evropané. A nyní k panu Pasku. Spojené státy mají důležitý, důležité vztahy s Evropou. Momentálně je meziatlantická obchodní výměna nejsilnější na světě. Je to 20 světového HDP a USA velice dobře ví, co činí. Vědí, jaká je budoucnost, která v tomto se skrývá. Ale je pravda, že momentálně se přeorientovávají svůj zájem směrem do Tichomoří. A není eh, k obraným silám. Dříve měli 40% v oblasti Tichomoří Indie a 60% v Evropě. A nyní se to přesně obrátilo. 60% je v oblasti Tichomoří a 40% eh, v Evropě, což je tedy zásadní změna z hlediska bezpečnosti. Protože tam jde o obrovské finanční prostředky, až 7 miliard eur ročně. Hovoříme tedy skutečně vysokých částkách. Dosud tam byly konkrétní cíle, A v tomto smyslu bychom také měli zohlednit tuto záležitost v Evropě a takto o tom uvažovat. V NATO často to bylo tak, že nový partner měl kvotu, to bylo 2% HDP. tak to, to mělo být, ale asi nikdy se to nerealizovalo. To pravděpodobně proto, že v takovém případě by mnoho zemí se k NATO vůbec nepřipojilo, takže je to i politická záležitost. Takže někdo dává 2%, někdo dává 1,5%, někdo dává 1,8%, což je neunos, neunos, neunosná situace do budoucnosti, protože pokud tomu tak bude, tak budeme mít členy první a druhé kategorie. Na to nyní eh, na to provádí stálou sebeanalýzu a to od ledna 2012 do června 2013. Chicago a tam týkalo a doktrína NATO se změnila zásadním způsobem. NATO jakožto organizace obraná by měla mít ve světě silnější pozici než původně. Je to otázka obhájení zásad, hodnotu, způsobu života. Je to boj, v rámci kterého bojeme po mnoho let a musíme i nadále hájit naše hodnoty. Proto je na to přítomno v Afghánistánu. Tato logika přítomnosti na celém světě toho, že se snažíme získávat nové členy do NATO, například ne plné členy, ale člen, země, které spolupracují s NATO. To je velice logická strategie, pokud chceme využívat tyto kapacity. Má to v sobě jisté problémy, jak jsem již o tom hovořil, ne všichni přispívají stejným způsobem. Někteří přispívají zásadním způsobem, týká se to 80 kapacit, to neříkám proto, že bych tady chtěl diktovat pravidla, ale tady chci popsat tu situaci. Představte si nějakou <laughs> akciovou společnost, kde by někdo držel 70 akcí. La OTAN, Unión Europea y Ciber. NATO, Evropská unie a bezpečnost. Tolikrát jsme již hovořili o NATO, nevím, kdo se na to ptal. Hovořili jsme o dvou věcech. Kybernetická bezpečnost. Ano, to je klíčovým e- elementem. Máme kybernetický prostor, prostor to je vlastně prostor, kde se kde probíhají bezpečnostní bitvy, které vlastně jdou přes mimo veškeré hranice. Je možné takto zaútočit na základní infrastruktury, aniž by někdo překročil hranice. A proto kybernetická bezpečnost je klíčovým prvkem vývoje veškerých systémů. Samozřejmě na tu probíhá debata o tomto tématu a co bychom mohli učinit pro to, abychom zabezpečili své vlastní kapacity, či abychom pomohli zemím, aby zabezpečili své kapacity? Toto je debata, která skutečně probíhá. Země by měly jak zajistit své vlastní kapacity a tímto způsobem vlastně přispět ke celkové bezpečnosti. To je můj názor. A tak by se přispělo k možné pozdější integraci veškerých kapacit. Španělsko. Ptáte se, jaké konkrétní akce jsme provedli ve Španělsku. Ve Španělsku vojenské tajné služby přispěly k zásadním způsobem a vyvinuli jsme jakési dvě linie, kde jsme čini. Ta první se týká kybernetické bezpečnosti a ta druhá se týká tajných spravodajských služeb. A nyní rozpočtová rozhodnutí, která je třeba přijmout. To jsou rozhodnutí, která jsou často bolestná, protože um, vojenské eh, složky mají často problém akceptovat, že tady musí dojít ke změnám, k restrukturalizaci. Státní sekretár Konstantinos Mendes, můj velký přístup, hovořili jsme s nimi o tom. A v roce 1996 jsme vytvořili ve Španělsku systém financování obraných prostředků. Bezpečnostní složky, tehdy naše armáda, se změnila v armádu profesionální. Problémy pro vojenský rozvoj mám, program pro vojenský rozvoj máme již mnoho let Nepotřebujeme samozřejmě fregatu, nepotřebujeme jisté věci, nepotřebujeme jistá plavidla či jistá vozidla. Ale jedna věc je jasná. Od roku 90 do roku 2011 jsme měli tento program, byl platný a používali ho veškeré vlády, které jsme tehdy ve Španělsku měli. Takže já si nemyslím, že by bylo korektní tady tvrdit, že jsme neměli takovéto kapacity, či že jsme nepotřebovali takovéto kapacity, či, ne, či že jsme nebyli schopni je zafinancovat. Naše vláda vyvinula velké politické úsilí právě v oblasti obrany a snažili jsme se zaplatit vše, co jsme dlužili v rámci vojenských programů. Já tady nechci kritizovat jak říkám, my jsme zaplatili vše, co jsme měli, i evropský obranný průmysl, i to, co jsme tedy dlužili evropskému obranému průmyslu, nejen tomu národnímu, ale to učiníme přesně to tež. V současné době má Španělsko dobře vybavenou armádu a obraný průmysl, který je schopný být na výši evropského obraného průmyslu. Takže z tohoto pohledu to byla velice dobrá strategie zaměřit se na technologie. Bylo to v září 2011, tady opravuji to datum, které jsem zmínil. To bylo období, kdy končila jedna politická éra a začínala druhá. Atalanta zdvojování. Já jsem zastáncem na to. Jsem pevně přesvědčen o tom, že na to je nejrozvinutější mnohonárodnostní instituce a naši partneři v NATO, USA, se dostali do určitého pohybu, v tom máte pravdu. Pan Gates se k tomu také vyjádřil, vyjádřil se ke vztahu NATO-EU a řekl, že Evropská unie se bude eh, muset eh, nové situaci přizpůsobit. Tehdy řekl, že Evropská unie bude muset přijmout všechna nová opa- nutná opatření, tak aby mohla jednat samostatně. Evrop- Evropa musí být v natu eh, pevně zakotvena. K tomu přispěje integrace, další integrace Eh, evropských hodnot. Já si myslím, že eh, je to lepší cesta než slabší Evropa a slabší NATO. Já jsem slyšel, že Španělsko musí být silné, tak aby přispělo k silnější Evropě. Já si myslím, že podobně je to s NATEM. Evropa, potřebujeme silnou Evropu, aby mohlo být silnější NATO. A proto tedy plně souhlasím eh, s tím, co jste řekli. A nyní Somálsko. Co podnikáme v Somálsku? My se snažíme dospět k dohodě, ne tedy na to, Evropou, ale NATO s Čínou, s Japonskem a s dalšími eh, zeměmi, které se tam podílí na boji proti pirátům. Musím říci, že právě eh, Japonsko je tam velmi silně zastoupeno a vedlo již některé operace v Suezském kanálu, eh, které se tedy zaměřují na získání a obnovení bezpečnosti na africkém poloostrově. Kromě toho zazněla ještě jedna otázka týkající se Evropské obrané agentury. Myslím si, že tato agentura by do budoucna měla sehrát důležitější roli a e, že by se o to měly zapříčinit státy. Já jsem Eh, já si myslím, že v komisi už se v tomto ohledu něco odehrálo. Teď nevím, jak to mám přesně říct, ale možná, že eh, je tu pocitována určitá konkurence, pokud jde o vztah s Evropskou obranou agenturou. My zatím nemáme společnou bezpečnostní obranou politiku a samostatnost nebo samostatnou akceschopnost eh, jednotek průmysl, Evropská obraná agentura a komise musí společně eh, musí spolupracovat, tak aby společně udávali tón evropské obraně a všemu, co s tím souvisí. A v této souvislosti je Evropská obraná agentura velmi důležitá. Pokud ovšem komise oslabuje Evropskou obranou agenturu tom smyslu, že není schopna být eh, silným hlasem a udávat tón, tak eh, to samozřejmě stojí za diskuzi. Já si myslím, že právě na příštím summitu věnovaném obraně budeme muset eh, podrobně diskutovat o Evropské obrané agentuře a e, otázka zní, jestli v tom komise se hraje vůči roli. A nyní k otázce Sýrie. Já si myslím, že Evropa eh, se v této, eh, v této otázce semknula a přijala jednotné stanovisko. Začínáme nově nahlížet zbrojní embargo a rozhodnutí Evropské unie. Uvidíme, jak se k tomu postaví jednotlivé členské země, pokud jde o dodávky zbraní. Domnívám se, že musíme ještě posečkat. A doufám, že evropské rozhodnutí bude skutečně schváleno jako evropské rozhodnutí, tak abychom v očích světa zase nevypadali jako uh, nejednotní aby to nevypadalo, že Evropská unie má eh, obranou a zahraniční politiku plnou rozporu. Musíme počkat, jak se situace v Sýrii vyvine. Konference eh, Ženev 2 se mm, nám to rozhodnutí určitě eh, neulehčí. Já si myslím, že jediná možnost, a v dokumentu je to pěkně zapsáno, v tom evropském textu jediná možnost, která by dokazovala důvěryhodnou a nosnou evropskou obranou politiku by spočívala v tom, že bychom uskutečnili přesně ty tři body, o kterých jsme hovořili, to znamená pooling, spojování, sharing eh, a společná bezpečnostní a zahraniční politika. Všechny tyto eh, prvky bychom měli spojit a měli bychom se snažit o eh, vytvoření společného obraného průmyslu, ale ne ze zdola do, nahoru, ale naopak ze zhora zdola směrem dolů. Protože jen tak to bude fungovat. Pokud to půjde od zdola směrem nahoru, tak to fungovat nebude. Alespoň jsem o tom pevně přesvědčen. Já jsem samozřejmě ochoten vyslechnout si i jiné argumenty, protiargumenty, ale jsem přesvědčen o tom, že to funguje pouze směrem ze zhora dolů. A nyní ještě eh, k těm transatlantickým vztahům. Eh, naprosto s vámi souhlasím. Jsem eh, naprosto přesvědčen o tom, že je potřeba to ještě vyjasnit. Existují společné výbory. Parlament má zvláštní výbor pro skandál zpětý z odposlechy, protože jde nepochybně o důstojnost eh, evropských institucí je potřeba, aby to bylo všechno vyjasněno. To patří k moderní společnosti. Na druhé straně je to tak, že transatlantické vztahy jsou pro evropskou bezpečnost rozhodující a myslím si, že to tak ještě dlouhou dobu zůstane. Severoamerické snahy uh, tedy severoamerická angažovanost Evropy zůstane na 40%, to je takřka polovina. A odpovídá to těm dřívějším 60. To znamená takřka 50% eh, aktivit NATO eh, má tady evropský původ. A proto si myslím, že bychom všechny tyto prvky měli mít na paměti, pokud se snažíme posuzovat eh, situaci. Vždycky si musíme uvědomit, odkud pocházíme. Já vím, že se mi pravděpodobně nepodařilo odpovědět na všechny otázky, byť jsem se o to snažil, omlouvám se, jestli jsem někoho vynechal, na někoho zapomněl, ale myslím si, že nyní už musíme skutečně odejít, omlouvám se, ale jinak bychom měli časový problém. Ještě jednou se omlouvám. Ano, je pravda, že v mnohých věcech jsme zajedno, pokud jde o témata, o kterých byla řeč. Mohu vás ujistit, že Španělsko bude i do budoucna trvat na těch třech pilířích, ale vždycky v příslušném pořadí. Nejprve politika a potom průmysl. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře za vaše nesmírně vyčerpávající odpovědi. Zodpověděl jste veškeré rozměry toho, co nás eh, zajímalo, eh, eh, i ohledně rady. Možná po zasedání rady bychom se mohli sejít znovu. Bude zajímavé zjistit, jak to dopadne. Ještě jednou vám děkujeme za váš významný příspěvek. Pane si vyměněný nahradíte v předsedání. επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη είναι η πρώτη εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης στην έκθεση. Postupím k dalšímu bodu na pořadu jednání, vážení kolegové, a to je zpráva o e, kosmické průmyslové politice Evropské unie. Kompetentním výborem je výbor ITRE. Máme zde sdělení od Komise z roku 2013 z února ohledně průmyslové kosmické politiky, nebo politiky kosmického průmyslu. A to je také věc, která souvisí s Lisabonským procesem. Je zapotřebí vytvořit eh, evropskou eh, průmysl, politiku kosmického průmyslu aby Evropská unie měla své vlastní nezávislé dovednosti v této oblasti, v oblasti v rámci strategických ambicí v tomto sektoru. Nedávné sdělení nastavilo pozici EU a já bych rád připomněl, že lhůtou pro Pozměňovací návrhy je 3. září ve 12 hodin, tedy v poledne. A předám slovo paní Kromberg. Thank you, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská eh, politika kosmického průmyslu je velmi eh, těžkým úmyslem, eh, pardon, cílem a výzvou. Spojené státy po desetiletí eh, zakládaly tuto svou politiku na eh, protiraketové obraně. A my se snažíme vytvořit takovouto průmyslovou politiku a být konkurenceschopní na daném trhu. A proto je zapotřebí, abychom si velice dobře vyjasnili evropskou úroveň ambicí, zejména s ohledem na strategii a geopolitické cíle ehm, politiky kosmického průmyslu. Vzhledem eh, ke vztahům mezi naší eh, politikou eh, kosmického průmyslu a naší politikou bezpečnosti je zapotřebí zaměřit se na to, že je jasně definovaná tato politika zejména s ohledem na eh, synergii s vojenským eh, sektorem eh, v rámci misí a činností EU, e ať už je to šíření jaderných zbraní, protiteroristická opatření, imigrace, hájení hranic či další. Musíme se tedy snažit vyjasnit vztahy a a synergie mezi civilní a vojenskou částí. Při pohledu na zprávu komise je zajímavé, že 60 elektroniky na evropských satelitech jsou, jsou v současné době e, importovány ze Spojených států. To znamená závislost. Závislost EU na americké technologii. My potřebujeme jasně vědět, jak chránit citlivá nebo osobní data může být i nebezpečí, že eh, Spojené státy eh, uzavřou nebo zablokují infrastrukturu používanou EU. V rámci práce našeho výboru SEDE se zabýváme možností do budoucnosti a také používání eh, zbraní ve vesmíru. Vesmír může být využíván vojenskými silami, ozbrojenými silami. Otázkou je, zda omezit civilní Eh, užití a civilní eh, aplikace v budoucnosti ve vesmíru. Měli bychom také žádat členské státy a vysokou představitelku, aby zahájili přeskum zastaralé dohody o e, dalekém vesmíru, které je z roku 87, a abychom se zabývali technologickým pokrokem, k němuž došlo od 60. let, a Tedy ta, ten, tato nová situace by měla za, zabránit eh, škodlivým interferencím eh, s vesmírnými objekty a eh, pronikáním zbraní do vesmíru. A také by se měla zabývat civilním využitím vesmíru. Oh, Pane, máte slovo. pane předsedo. Michaela Galera. Děkuji, pane předsedo. Několik slov jménem kolegy Galera, který se omlouvá za svou nepřítomnost. Je na misi v Pákistánu jménem pana Galera a naší skupiny. Děkuji mnohokrát paní navrhovatelce za návrh stanoviska, který je velice dobrý a za pana Gálera bych tady rád prohlásil, jak mě o to požádal, že my jako politická skupina rádi spolupracujeme, budeme rádi spolupracovat s paní navrhovatelkou, tak, abychom text ještě doplnili, ale chci podotknout, že to je výborný text, který představuje dobrý přístup a který zohledňuje veškeré relevantní otázky. Velmi nás těší skutečnost, že paní navrhovatelka v odstavci 2 poukazuje na nedostatečné propojení kosmické politiky a bezpečnosti a obrané politiky. To je skutečně něco, co je zjevné a ten deficit je opravdu velký. Kosmická politika o tom nemusíme nikoho přesvědčovat, může být zásadním posílením společné bezpečnostní a obrané politiky. Také proto, že vojenská technologie a kosmická technologie se vyvíjí společně ruku v ruce, to propojení je tam zcela zjevné. Opatření, která přijme Evropská komise a Evropská bez... obraná agentura a Evropská kosmická agentura. Veškerá tato opatření musíme podpořit a já si myslím, že je smysluplné, že se náš podbýbor těmito otázkami zabývá. Jde o to, abychom podpořili špičkové technologie, a kosmické technologie samozřejmě k tomu patří. Měli bychom je rozvíjet i v rámci EU. Jste hovořil o roce 67. Já jsem hovořil před chvíli s jedním kolegy a ten říkal, ano, je to důležitý rok nejenom protože je to rok mého narození, ale je to právě rok, kdy byla podepsána ona smlouva. Já vaše smýšlení sdílím. Pokud ta smlouva byla ovšem podepsána v roce 67, tak eh, je jistě vzdálená současné realitě. A tím mám na mysli vývoj těch technologií. A proto je důležité, abychom přizpůsobili mm, text realitě. Děkuji mnohokrát a znovu potrhuji, že s vámi budeme velice rádi i nadále spolupracovat. Děkuji vám, pane Lísku. Pan Hovit? Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a také chci poděkovat eh, paní zpravodajce. Já myslím, že bychom mohli ve v našem podvýboru dosáhnout poměrně slušné úrovně koncensu v této věci. Naše politická skupina, eh, další politické skupiny, myslím, že by se na to mohli shodnout. Tam, kde skončil pan Lízek, bych chtěl navazat já. Eh, toto je zpráva o politice kosmického průmyslu a pak tu jsou povinnosti smlouvy. Samozřejmě, že to mohou být různé rozdíly mezi členskými státy a různé názory, zda toto je to správné místo, kam se toto má nastavit. Hm, o to bychom se měli ještě zapřemýšlet. Pokud chceme mít eh, eh, zprávu o obraně ve vesmíru, tak bychom hm, měli o tom mít zprávu. A teď eh, bych chtěl vybídnout kolegy, aby o tom popřemýšleli. Eh, než abychom eh, toto pole působnosti rozšiřovali. Co se týče respektování pravidel o eh, kontrole šíření zbraní, je zapotřebí, abychom vedli diskuzi, abychom byli restriktivní souhlasní s paní zpravodajkou ohledně Spojených států a jejich dodavatelského řetězce. Opravdu chceme více eh, evropských podniků a nakupovat více jejich eh, zařízení. Tak, abychom toto podpořili, bychom měli také jednat v našem eh, textu. Co se týče veřejných zakázek, i tam si velice dobře uvědomujeme v našem podvýboru, jak je to citlivá otázka v souvislosti se zařízením pro obranu. Chceme podporovat tento průmysl, to průmyslové odvětví. A je zapotřebí, jsem se zaměřit na to, jak lze, jakým způsobem lze tento průmysl podpořit. A to by se mělo reflektovat v, v naší zprávě. Ještě mám tři poslední body. Ten první je. Se týká toho mm, toho původního prvku konsolidace průmyslu a efektivity průmyslu. Obraný průmysl je eh, důležité, musíme přijmout eh, s ohledem na eh, kosmický průmysl, že více prvotních investic v delším časovém Eh, horizontu je zapotřebí velmi pravděpodobně a musíme velice obezřetně vážit eh, ten text, abychom eh, jim nepřikládali příliš velkou důležitost. Když jsem se zabýval tímto návrhem, tak jsem chtěla, abychom se zabývali právě Tímto, abychom opravdu zvážili, jakým způsobem toto všechno textu zašleníme. Tento text také příležitostí je eh, vyslovit, jak významný je kosmický průmysl. A v Spojeném království máme tisíce zaměstnanců, eh, kteří se zabývají eh, vybavením pro satelity, ať už pro civilní či Eh, vojenské účely a my bychom měli podporovat eh, takovou to eh, kapacitu průmyslu. Děkuji. Děkujeme, pane Hovito. Und nyní se ptám komise, jestli by se chtěla kopit slova. Děkuji, pane předsedo. Rád bych chtěl říci, že eh, komise by chtěla upozornit na to, že to je sdělení o průmyslové politice, eh, kde se řeší otázky zpěté s průmyslovou politikou. Nicméně, pokud chcete to sdělení chápat na průsečíku otázek eh, kosmických, leteckého průmyslu a e, bezpečnosti, tak bych vás rád e, upozornil na dokument z roku 2011, kde je jasně řečeno, jak důležitý kosmos může být pro společnou bezpečnostní a obranou politiku v tom smyslu, že e, vesmír může být velmi důležitý pro bezpečnost zemí a Mm, pro vnitřní bezpečnost jde tedy o to, že bychom měli chránit i naši vesmírnou infrastrukturu. Jsou to tři bezpečnostní dimenze naší e, vesmírné politiky. Dovolte mi ale, abych vás ujistil, že komise se zabývá tím, jak je vesmír důležitý pro obranu. Jde o to dvojí užití. Celá řada věcí, která, které jsou činěny pro uh, civilní účiny, mají také bezpečnostní uh, implikace. To znamená, že eh, mohou sloužit cílům společné bezpečnostní a obrané politiky. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Děkuji. Děkuji tedy zástupci komise. A možná, že by se chtěla chopit ještě jednou slovo paní zpravodajka, prosím. I thank for the comments and... Děkuji, děkuji za tyto příspěvky, zejména za příspěvky komise že alespoň tu je eh, snaha definovat vztah eh, mezi vesmírem a společnou bezpečnostní a obranou politikou. Určitě se na to zaměřím a podívám se, zda to koresponduje s, mm, eh, s postem SEDEF. V této politice je velice důležité se zaměřit na to, co je konkrétním zájmem Evropské unie a jak eh, jej můžeme zohlednit do budoucnosti. A v tom nás tedy očekává určitá práce. Co se týče povinností vyplývajících ze smlouvy, ano, jsou oddělené od průmyslové politiky, souhlasím, ale ta smlouva, která se týká vesmíru ABM, a také smlouva o vnějším vesmíru, dalekém vesmíru, eh, se zabývá technologiemi. Takže v tomto smyslu ty smlouvy, které se týkají vesmíru, omezují technologie nebo předkladají určité technologie, takže už mají určité průmyslové aspekty. A na tom se můžeme shodnout. Ano, 67 se udál dávno, takže je zapotřebí aktualizovat, eh, aktualizovat text na základě technologického vývoje. Děkuji vám, paní Kronberg. Ještě bych chtěl připomenout, že toto je naše poslední zasedání. A proto bych rád popřál všem, ehm, abyste si odpočinuli v průběhu letní eh, pauzy a uvidíme se v září na našem eh, dalším eh, zasedání 18. září ráno.